prohlášení Rady a Komise o nouzové pomoci uprchlíkům a migrantům, kteří jsou vystaveni nepříznivým povětrnostním podmínkám v evropských táborech. A hned předávám slovo panu Borgovi za radu. Grazie. Onorevoli membri, Předsednictví souhlasí s vašimi obavami, pokud jde o osud tisíců prchlíků a migrantů, kteří musí čelit těžkým špatnému počasí. Podle údajů od řeckých úřadů více než 15 tisíc migrantů je v současné době na řeckých ostrovech. Hotspoty jsou příliš plné a podmínky eh, žití, podmínky pro život jsou tam špatné kvůli chladnému počasí. Eh, UNHCR eh, potvrdil, že 7 tisíc migrantů je v současné době v, Řet, v Srbsku. A celá řada z nich v současné době spí na ulici v Bělehradě. Samozřejmě nemůžeme změnit počasí, ale máme k dispozici zdroje a nástroje, které mohou napravit důsledky nepříznivého počasí. Komisař vám dá informace o možnosti využití nouzových fondů pro zmírnění této situace a bude hovořit také o podpoře, která již byla poskytnuta nejpostiženějším eh, zemím. A řecké úřady poslali loď na ostrov Lesbos, aby eh, poskytli pomoc uprchlíkům, kteří čelí eh, nepříznivému počasí. A naše předsednictví sleduje tuto situaci velice pozorně. Jsme si eh, vědomi závažnosti situace a jsme v eh, úzkém kontaktu se všemi zainteresovanými stranami. Jsme odhodláni udělat co nejvíce pro to, abychom zlepšili situaci uprchlíků. A také, abychom zmírnili či vyřešili tuto situaci. Je třeba, aby uprchlíci eh, dostali eh, potřebné prostředky pro to, aby mohli přežít chladné počasí. Eh, žádná země v tuto chvíli není schopná řešit závažnost situace sama. Je třeba, abychom spolupracovali je nutné, aby veškerou práci eh, neodváděly pouze ty eh, země na hranicích Evropské unie, ale aby dostávali podporu také od ostatních zemí. Je nutné, abychom měli eh, jednotný přístup a abychom svou činnost koordinovali. A potřebujeme eh, reagovat rychle, ale zároveň potřebujeme plánovat do budoucna. Jednou z priorit pro tento semestr je eh, prosadit eh, nebo realizovat celou řadu opatření, na kterých už jsme se shodli a je také třeba eh, dát zásadní otázky na pořad jednání. Už to zmínil dnes dopoledne náš premiér eh, Josef Muscat. A my v tuto chvíli předsedáme Evropské radě a občané očekávají, že budeme rychle jednat. A přemysťování, relokace může pomoci zmírnit dopady této krize. Nicméně, eh, ačkoliv došlo k nějakému pokroku, ten pokrok je pomalý. Do 11. ledna a asi 8 tisíc eh, lidí eh, bylo přemístěno z Řecka nebo uvnitř Řecka. Pokud urychlíme tento proces, potom pomůžeme Řecku. A e, zároveň zrychlení tohoto procesu bude mít e, velký pozitivní dopad e, na život uprchlíků. Je zásadní, aby ostatní členské státy reagovaly e, rychlým způsobem a také celá EU prostřednictvím agentur, jako je Frontex. Je třeba pomoci členským státům, které čelí uprchlické krizi. Je to zásadní proto, abychom urychlili proces relokace. A stabilita na východě a také ve středomoří si vyžaduje posílenou spolupráci se sousedními zeměmi, s Tureckem a dalšími. Potřebujeme zlepšit postupy, zlepšit spolupráci. A také Eh, zlepšit spolupráci v oblasti navracení uprchlíků do Turecka. Rovněž potřebujeme spolupráci eh, se zeměmi západního Balkánu. V dlouhodobém výhledu eh, přeskoumáme legislativní návrhy pro reformu evropského asilového systému. Je třeba navázat na práci předchozích předsednictví, nizozemského předsednictví i slovenského předsednictví. Tak abychom posílili naše politiky. Je třeba, aby zátěž v oblasti migrace byla rozdělena spravedlivnějším způsobem. Dámy a pánové, chceme mít trvale udržitelnou politiku v oblasti imigrace a azylu. A ta by se měla skládat také z posílených kontrol na vnějších hranicích. Chceme rovněž řešit naléhavou situaci, jako je právě ta, o které dnes hovoříme, tak abychom zachránili lidské životy a abychom zajistili, že náš systém bude spravedlivý. Budeme velice rádi, pokud nám v řešení těchto otázek pomůžete. Komise vám dá další informace k tomuto tématu. Děkuji. A teď předávám slovo panu komisaři Stylianidesovi. Woman. Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, vážení ministři, děkuji vám za tuto velmi aktuální debatu. Migranti a uprchlíci v Evropě čelí nejhorším, nejtvrdším podmínkám, povětrnostním podmínkám, které jsme v uplynulých desetiletích v Evropě měli. V některých částech Evropy to bylo neočekávané. Všichni jsme viděli v tisku obrázky celé řady uprchlických táborů. A chci jasně říci, že nikdo nemůže být na takovouto situaci hrdý. Naší morální povinností je zajistit těmto lidem důstojnost. Dnes, ne příští týden, ani ne zítra. Proto pomáháme úřadům v jejich reakci, pomáháme jim ve všech těch eh, naléhavých eh, krocích, které musí eh, přijmout Řecko, aby zajistilo odpovídající podmínky ve svých táborech. Můj kolega, komisař Avramopoulos a já jsem v kontaktu s řeckými úřady na řeckých ostrovech, kde je situace nejhorší, proskoumali všechna možná řešení, jak pomoci místním orgánům v této mimořádné době. Komisař Avramopoulos dnes navštívil Lesbos, aby vyhodnotil situaci v terénu a samozřejmě o tom diskutoval a našel okamžitá řešení. Vítáme rychlou reakci řeckých eh, úřadů, pokud jde o řešení situace na řeckých ostrovech a to, co nejrychleji, nejdříve jde o přesun těch nejzranitelnějších eh, na místa, která jsou eh, odpovídajícím způsobem zajištěná a potom ve druhé fázi přesunout na pevninu ty nejzranitelnější. Jedná se především o žadatele o azyl. Za třetí, využít loď, která by mohla ubytovat ty, kteří především na ostrově Lesbos čelí těm nejhorším povětrnostním podmínkám. Také diskutujeme s řeckými orgány o vytvoření odpovídajících přístřežku a také vylepšení stávající infrastruktury na ostrově. Jak říkal kolega Avramopoulos a jak říkal také dnes na Lesbosu, tato situace může být vyřešena pouze za podpory místních orgánů a také místní populace na ostrově, která ukázala velkou velkorysost vůči stovkám uprchlíků a migrantů v uplynulých dvou letech. A my jsme připraveni poskytnout prostředky k tomu, aby se vytvořily další ubytovací kapacity a sdělili jsme to i národním a místním úřadům. Udělali jsme to ve spolupráci s UNHCR a dalšími humanitárními organizacemi na pevnině. Mezinárodní organizace, agentury OSN a nevládní organizace také působí v terénu, poskytují pomoc Více než 200 tisíc eh, různých předmětů bylo rozdáno uprchlíkům a migrantům. Teplé oblečení, teplé spací pytle, deky a tak dále. To samozřejmě nejsou dlouhodobá řešení, ale tato mimořádná doba vyžaduje mimořádné odpovědi. Monitorujeme situaci na ostrově velmi zblízka, uděláme vše, co bude potřeba, abychom podpořili, abychom podporovali řecké orgány tak dlouho, jak dlouho to bude nutné. Na situace zcela jiná. A tam je vše pod kontrolou, pokud jde o zabezpečení před zimou 31 táboru už je zajištěno za pomoci mimořádných nástrojů pro nouzovou pomoc. To je moje zodpovědnost. Já vám děkuji za to, že jste pomohli při vytvoření těchto nouzových eh, nástrojů. 200 milionů eur bylo přiděleno pouze na humanitární pomoc v minulém roce. 25 to znamená více než 50 milionů eur bylo poskytnuto partnerům v oblasti humanitární pomoci, aby zajistili centra před zimou především na pevnině a aby také vylepšili stávající eh, ubytovací kapacity, aby zlepšili sanitární podmínky, zajistili vytápění. To je ještě navíc k těm už dostupným prostředkům. Od začátku roku 2015 352 milionů eur v rámci nouzové pomoci bylo uvolněno z prostředků na vnitro pro Řecko. Bylo to poskytnuto buď tedy přímo národním orgánům anebo mezinárodním organizacím a partnerům v oblasti humanitární pomoci. A bylo to vynaloženo také na zlepšování přijímací kapacity a na vylepšení táborů na pevnině i na ostrovech. Tato nouzová pomoc se přidává k těm 509 milionům eur, které už Řecko dostalo v rámci národních programů 2014 až 2020. A zde dovolte, abych připomněl, že Evropská unie celkem dala k dispozici více než miliardu eur pro Řecko v rámci prostředků na vnitro a podporu humanitární pomoci. Řecko je hlavním příjemcem těchto evropských prostředků. A teď dovolte, abych se obrátila na Srbsko a bývalou Jugoslávskou republiku Makedonie. Komise využívá všechny prostředky k tomu, aby pomohla orgánům vyřešit tuto situaci nejen proto, že tyto země jsou mezi kandidátskými státy, ale poskytujeme zde také finanční a technickou podporu. Já jsem si vědom těch velkých problémů, které způsobilo chladné počasí a sněžení především ve, v Srbsku. Tento víkend pojedu do Srbska, abych vyhodnotil situaci na místě, abych o tom diskutoval s úřady. Setkám se s uprchlíky, chci znovu vyjádřit hmatatelnou solidaritu Evropské unie. Je třeba rozšířit přijímací kapacity a zajistit, že existující centra jsou vybavena na zimu. To je pro nás priorita. Více než 43 milionů bylo od října 2015 přiděleno Srbsku na humanitární pomoc a také předstupní pomoc. Evropská unie je v tomto smyslu největším dárcem. 90 milionů humanitární pomoci bylo věnováno na to, aby se zlepšily přijímací schopnosti aby se také zajistila centra před zimou, aby se poskytla zdravotnická pomoc a 24 milionů z předstupních fondů se využili k tomu, aby se Srbsku pomohlo přijmout eh, tyto migranty a uprchlíky a aby se posílila také schopnost Srbska kontrolovat své hranice. To celkem je 180 milionů eur pomoci pro Srbsko od roku 2007. Samozřejmě je třeba udělat ještě mnohem více, aby byly zajištěny bezpečné a lidské podmínky pro uprchlíky i cestou rozšíření přijímacích kapacit. Jsme připraveni pomoci a proto tam o víkendu pojedu abych jednal se srbskými úřady o zlepšení situace v terénu. V bývalé Jugoslávské republice Makedonie je asi dvěstě uprchlíků. Evropská komise přidělila 19 milionů eur na to, aby pomohla této zemi řešit uprchlickou krizi, včetně humanitární pomoci. To je součást těch 50 milionů eur v rámci technické podpory země od roku 2007 v oblasti kontroly hranic, migrace a azylu. Zvážíme ještě další prostředky, pokud to bude nutné. To byly tedy Srbsko a bývalá Jugoslávská republika Makedonie. A já bych rád znovu řekl, že nejsme hrdí na tuto velmi bolestnou situaci. Evropská unie vyčlenila dost peněz, ale jisté slabiny v terénu neumožnily, aby tyto peníze byly využity nejlepším způsobem v zájmu řešení této bezprecedentní situace. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A teď zahájíme rozpravu. Jako první má na dvě minuty slovo pan Diaz de Mera za EPP. Děkuji. Děkuji za to, že jste obnovila důvěru parlamentu. Evropa zažívá nejhorší vlnu chladu v posledních letech. Ovlivňuje to tisíce lidí, kteří hledají útočiště v Egejském na březích Egejského moře a Středozemního moře. Postihuje to především ty nejzranitelnější, především ženy a starší lidi. Všechno je nedostatečné, strava nebo také topení. Týká se to 120 tisíc lidí. Dámy a pánové, já jsem byl v terénu a viděl jsem podvody s kontejnery ty kontejnery, to jsou lednice v zimě a žhavé pece v létě. Vy, pane komisaři, jste zmínil nesprávné využití prostředku, ano, ale je to zodpovědnost Evropské komise. Nejen poskytnout prostředky, ale také fiskalizovat jejich správné použití. Dosáhli jsme jistého, pokroku, pokud jde o záchranu lidí na moři, ale teď umírají na našich hranicích. A hlavní prioritou je zachraňovat životy. Nehovoříme tady o filozofii, diskutujeme o titulu, který se nás tady dotýká. Nehovoříme tady o nouzi, ale o naléhavosti. Hovoříme o solidaritě, hovoříme o naléhavé odpovědi. To už jsme viděli v článcích 21 a 80 smlouvy o Evropské unii a smlouvy o fungování Evropské unie. Ale co musíme teď naléhavě udělat, je to, že musíme přijmout závazek a Pane předsedo rady, nehovořte tady o Turecku. Turecko do této debaty nepatří. Do této debaty patří pouze Evropská unie. To je vše. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Diazi Demero, přijímáte modrou eh, kartu? Pana Urtasuna? Pane Urtasune, máte 30 vteřin. Pane poslanče, děkuji za vaše vystoupení a za vaše slova, která hovořila o závazku, ale mnoho z uprchlíků, kteří jsou teď eh, pod sněhem v Řecku, by měli být v některých jiných členských státech, ale ty zase neplňují, nesplňují své závazky, pokud jde o relokalizaci. Myslíte si, že španělská vláda plní své závazky, protože přijali zatím jen six těch uprchlíků, které se zavázali přijmout v rámci přerozdělovacího mechanismu, na kterém se dohodly s Evropskou komisí? Děkuji. Odpověď? Pane poslanče, má slova hovoří o závazku a také o soucitu a týkají se jakékoliv vlády. To, co říkám já, nesouvisí s nějakou konkrétní situací. Já souhlasím s tím, že 8 tisíc lidí bylo relokalizováno podle závazku, který byl přijat, ale já teď nehovořím o tom, o čem vy hovoříte. Vy zde hovoříte o politických intencích, to já ne, já hovořím pouze o nelehavé situaci. A ta nelehavá situace je viditelná. A ten soucit, eh, to je věc, eh, která překonává jakoukoliv negativní či pozitivní akci jakékoliv vlády. Děkuji, pan Weidenholzer za frakci SD. Jedna minuta. Mikrofon. Josefe, mikrofon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 und der zuständige Kommissar. Připraven, eh, tady na to jsme. Bohužel eh, stále se situace nemění a my musíme tento problém eh, opravdu řešit. Musíme vyřešit task force, která se tím bude zabývat. Děkuji. Pan Marias na minutu a půl. Paní předsedkyně, situace v hotspotech v Řecku je neudržitelná. Je zde na desítky tisíc ilegálních migrantů a uprchlíků a Turecko umožňuje příchod dalších. Mnozí tam prostě zůstali ta záchytná místa jsou přeplněna a sice máme zde také pomoc od NATO, nicméně eh, existují tady eh, desítky tisíc lidí, kteří už měli být v jiných zemích, nicméně zatím se podařilo eh, toto zajistit pouze pro 8 tisíc. Azylové otázky, azylové řízení trvá příliš dlouho. De facto Eh, do Řecka mělo eh, dorazit několik stovek expertů a to se nestalo. Eh, vláda nechala v, uvíznout ve sněhu spousty lidí. Já jsem se tam byl podívat na ostrově Lesbos minulý týden a ani jinde ta situace není lepší. Sice přišlo, přišly stovky tisíc eur, ale vlastně odkud? de facto eh, ty peníze se ztrácejí, nevíme, nevíme, kde přesně jsou. Eh, vypadá to, že se za ně pořádají párty. Dokonce Olaf už se zajímá o tom, eh, jak se s těmito penězi zachází. Ono vlastně to řízení těch prostředků, jejich vynakládání, to je velký problém, který není pod kontrolou. Prostě Řecko nemůže přijímat další uprchlíky a migranty. Děkuji. Eh, paní Wikström na dvě minuty. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně. Děkuji vám. Sníh padá a padá také teplověr. A zimní podmínky jsou dnes už po celé Evropě i na jihu. Čím dál tím více uprchlíků zažívá naprosto nepřijatelné životní podmínky. Naštěstí zde máme nevládní organizace a mezinárodní organizace, eh, které pomáhají hnouzi. A já bych skutečně jim chtěla vyslovit uznání a srdečně jim poděkovat. Současně je třeba říci, že evropské vlády a a e, evropské instituce e, musí se starat o řízení situace. Podmínky jsou nepřijatelné, e, toto by žádný občan EU ne, neakceptoval a podobně nepřijatelné je to také pro ty, kteří k nám přišli. Tady mm, si musíme počínat mnohem lépe. Relokace z Řecka nezafungovala, to si musíme přiznat a podle eh, nařízení Dublin 4, na kterém nyní pracujeme, eh, tam se pokusím zapracovat eh, příslušné vhodné mechanismy, ale to je dlouhodobé řešení. Je třeba jednat teď. V podstatě je třeba, abychom zařídili přijatelné životní podmínky pro tyto lidi, jak na západním Balkáně, tak v zemích EU je zapotřebí zavést nouzová opatření a je třeba k tomu přistupovat se srdcem a se soucitem. Toto je humanitární krize, kde musíme pomáhat. A je to humanitární krize na evropské půdě. Příští generace nás budou sladit podle toho, co děláme a neděláme dnes. To je naprosto jasné a já vám přeji, pane komisaři, maximum úspěchu na řešení tohoto problému. Děkuji. Vy jste hovořila za ALDE a teď předám slovo paní Spinelli za GUE. Děkuji. Já se ptám, kolik žadatelů o azyl bude muset umrznout v této zimě. Je to naše ostuda komise musí poslouchat eh, amnesty a musí slyšet, co se děje. Není možné, aby byli převáženi tito uprchlíci v Řecku na pevninu do míst, kde není žádné topení. Za těchto podmínek o uprchlíci v Evropě nemůžou být posláni zpět do Itálie nebo do Řecka, aby se dodržoval Dublin. Toto není uprchlická krize, to je krize našich azylových politik, politik slučování rodin, relokalizace, dodržování práva na život. vážený pane komisaři, tato tak chladná zima nebyla nepředvídatelná. A já chci, aby se přestaly deportovat ti nejzranitelnější do Turecka, aby byly přineseny a zajištěny všechny procesní záruky, na které mají azylanti a žadatelé o azyl nárok. Děkuji. Paní Keller za zelené na dvě minuty. Děkuji. Představte si, jsme v Evropské unii v 21. století, ale stále zde umírají lidé lidé, kteří zmrznou. Eh, jsou mezi nimi i děti. Eh, jsme v Evropské unii v 21. století a zdá se, že nejsme schopni efektivně pomoci. Jak jsme to mohli dopustit? U nás, uvnitř EU, za kterou jsme všichni zodpovědni, Myslím si, že důvodem je to, že se snažíme uprchlíky, migranty, žratele o azyl eh, mimo naše teritorium. Eh, chceme, aby lidé trpěli proto, aby to odradilo další uprchlíky, ale je to správný přístup, je to to, co jsme chtěli, když jsme například kandidovali do Evropského parlamentu. Já jsem přesvědčena o tom, že celá řada z vás s tím nesouhlasí, že to nechce přijmout a pokud to není přijatelné, potom s tím musíme něco dělat. Eh, musíme dostat eh, uprchlíky z řeckých ostrovů na kontinent. Ale a bude to možné jedně tehdy, pokud budeme jednat. Rada a členské státy e, se sami dostaly do této situace. Tlačí na Řecko, aby e, netransportovalo uprchlíky z ostrovů eh, na kontinent. My musíme přemysťovat a přemysťovat a přemysťovat eh, lidi. Jenom eh, několik procent ze všech uprchlíků bylo relokováno. Potřebujeme, aby členské státy jednaly v této oblasti, ale není to jenom otázka Řecka. Jde zde také o Srbsko, Makedonii, Bulharsko. Tam je potřeba posílit naši činnost. Je ale také nutné zajistit to, aby lidé neprchali před eh, Nemuseli prchat před válkou. Eh, nemysleme si, že nebudou prchat před válkou, když to tady pro ně uděláme nepříjemné. Eh, snažme se s touto situací něco udělat. Winberg. Děkuji paní Winberg za EFDD. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Uplynul další rok a ve Středomoří se situace zlepšila jenom o trošičku. Opět hovoříme o dočasných řešeních problémů, které budou pokračovat. Ve Švédsku sociální demokraté neustále hovoří o tom, že chtějí pomáhat lidem tam, kde jsou, spíše než aby je přitahovali do eh, své země. My ale musíme eh, jednat preventivně a ne čekat, až když problém vznikne. Samozřejmě nyní je situace velice problematická. Především situace v Řecku. A nikdo eh, nebyl od roku 2011 schopen používat efektivně dublinské nařízení. Ve Švédsku jsme byli A přinuceni využívat eh, stanů minulou eh, zimu, protože jsme byli ve výjimečné situaci. Eh, do Švédska se přicházela celá řada uprchlíků, měli jsme tisíce lidí, kteří se snažili pomáhat. Švédsko přijalo nejvyšší počet uprchlíků na hlavu lidé, naši lidé se snažili uprchlíkům pomáhat. Nyní máme, budeme mít e, nový úřad v Evropě, který se bude snažit chránit vnější e, hranice. Ale kdy konečně začnou být e, respektována pravidla stanovená nařízením Dublin? Za ENF pan Brioe, jedna minuta. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně zahraniční preference, kterou Evropská unie každý den uplatňuje, je skandální. Především kvůli těm 120 milionům Evropanů, kteří každý den prožívají bídu. Jejich společným problémem je to, že nejsou nelegálními migranty a tím pádem se na ně nesoustředí evropská politika pomoc migrantům, kteří čelí povětrnostním podmínkám, jako kdyby bezdomovci nemuseli čelit stejným povětrnostním podmínkám. Naše morálka nás vede k tomu, že stanovujeme nějakou hierarchii mezi bídou jedněch či druhých. Musíme k tomu přistupovat rozumně. V mé zemi Například primátor Paříže začal rychle budovat centra pro uprchlíky a přitom před jejich očima každý den mrznou stovky, tisícovky bezdomovců. Měli bychom především myslet na naše a potom teprve na ostatní, na ty druhé. Pan Papadakis, jedna minuta. Pan, Pan, pane komisaři, um je nutné, aby Evropa v každém případě jednala. A mm, nicméně zdá se, že eh, celá řada lidí zde sedí se založenýma rukama. A mm, Tisíce lidí eh, mrznou a jejich životy jsou ohroženy. To je výsledek dohody mezi Evropskou unii a Tureckem. tito lidé jsou odsouzeni k tomu, že žijí v nepřijatelných podmínkách, čekají na azyl. nevládní organizace si berou eh, veškeré peníze a v podstatě nic nedělají. to je výsledek společného rozhodnutí vlád a Evropské unie. Eh, rozhodnutí postavit zedi a snažit se eh, držet eh, lidi mimo Evropskou unii. Je nutné, aby lidé byli převezeni z ostroví eh, na kontinent a do dalších zemí. Nikdo už by neměl být bez jídla v zimě, bez jakékoliv pomoci. Je nutné, aby nevládní organizace už nebyly v těchto táborech. Je naprosto zásadní, aby také děti uprchlíků výrobků měli odpovídající práva. Paní Bozenberg, jedna minuta. <laughs> Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, δεν άκουσα το όνομά μου. Σας εύχομαι καλή επιτυχία μετά. Já děkuji, paní předsedkyně. Přeji vám všechno nejlepší a blahopřeji k znovu zvolení. Pane komisaři, to, o čem zde dnes jednáme, je velice aktuální, ale situace se zhoršuje. V Řecku je to tak, že eh, by se mělo přemístěvat 2 až 3 tisíce lidí měsíčně, ale ve skutečnosti za celou dobu bylo přemístěno pouze zhruba 7 tisíc lidí, čili ten mechanismus nefunguje. Od eh, března 2007 se debatovalo o Dublinu, 2011 se Dublin zrušil, teď je znovu zaveden a situace se stále zhoršuje. Krom toho máme dohodu mezi Tureckem a EU a eh, přesto eh, každodenně přicházejí stovky lidí. Za měsíc jsou to 4 tisíce lidí. Na ostrovech žije 16 tisíc eh, zahraničních lidí a eh, řecký stát není schopen jim pomoci. Eh, nicméně prostí řekové se vůči těmto lidem chovají lidsky. Jsou vnímáni ne jako uprchlíci, ale jako lidé. Nicméně ten problém je těžký a Evropská unie musí pomoci, poněvadž je třeba s nimi nějak pracovat a pokud to tedy neuděláme, bude to selhání eh, celé Evropské unie. Pan Kredosalon, Salon, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. V uplynulých dnech eh, televizní stanice nejbohatších eh, zemí Evropy hovoří o vlně chladu ve svých zemích, hovoří o chřipkové epidemii a vyhlašují stav nouze, ale stav nouze je na Balkáně, v Řecku, v Rumunsku, v České republice, na různých místech v Srbsku, kde tisíce a tisíce uprchlíků prožilo Vánoce ve skutečném chladu, a to jak fyzicky, tak morálně byli opuštěni námi, vládami Evropské unie, které na sebe nevzali své závazky a nezačali humánně poskytovat pomoc těm, kteří přicházejí k našim hranicím. Jde o to poskytnout jim útočiště, poskytnout jim potraviny, zdravotní péči, právní poradenství

Mnoha místa v Evropské unii, dokonce i v České republice, zažívají tuto situaci. Já nehovořím proti České republice. Jiné země mají více možností než Česká republika a neplní svou zodpovědnost. Možná má země k ním také patří. Pan Jurek, minuta 30. Paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Paní předsedkyně, dámy a pánové, kde začíná humanitární katastrofa, tak tam končí politika. Proto všechno to, o, kterém, o čem hovořil představitel Evropské komise, jsou zjevné. Já plně podporuji všechny ty hlasy, kteří říkají, že prostředky určené na pomoc uprchlíkům musí být využity eh, a efektivně kontrolovány, poněvadž ty prostředky musí najít eh, své příjemce. Ještě jednou říkám, tam, kde začíná momentální katastrofa, tam končí politika, ale nekončí tam politická odpovědnost. Protože poskytujeme-li takovouto pomoc, musíme si uvědomit také, kdo způsobil tyto situaci. Samozřejmě, že především je zde ve hře nelegální mafie, která pašuje imigranty, která a e, proti které už dva roky e, říkáme, že proti ní bojujeme. Nicméně k reálným krokům nedošlo a nedošlo ani k řádným diplomatickým krokům, e, tak aby abychom měli reálný mandát pro tuto činnost na jižním břehu Středozemního moře. Ale pak tady máme také vedení Evropské unie a to jsou lidé, kteří říkali, eh, můžete k nám přijet. Naši kolegové říkali, že de facto už desítky let víme, že eh, lidé bez domova prostě jsou ohroženi na životě, pokud mrzne. A přesto tady máme přísun dalších lidí. Pan Görens. Děkuji, paní předsedkyně. Komisař Silianides tady hovořil o celé řadě urgentních opatření při řešení krize. Srdečně děkuji. Je třeba okamžitě jednat, jednat rychle, efektivně, abychom tím nejzranitelnějším zajistili ochranu na kterou eh, mají právo podle humanitárního a humanistického imperativu Evropy. Jde o to poskytnout eh, naléhavou pomoc a ne řešit, kdo je za to zodpovědný. Později bychom teprve měli začít analyzovat eh, mezery v systému naléhavé pomoci. Měli bychom řešit, zda je rozděleno břemeno rovnoměrně, Spíše než abychom tedy nechali o samotě takové státy, jako je Řecko a Itálie, které mají problémy řešit situaci, do které se dostali ještě předtím, než nastala ta vlna úprchlíku. Takže Neutočme na komisi, útočme spíše na členské státy, které z populismu nebo z národního egoismu nedělají vůbec nic, aby přistoupili na sdílení břemene a to je zcela nepřijatelné kdybychom dali dostatečné prostředky komisaři Stylianidisovi, tak eh, by spojil všechny tyto zdroje a začal tento problém řešit. A to musíme také řešit my. Musíme se podívat na to, že některé členské státy zcela hanebně na jedné straně odmítají předat Evropské komisi ty potřebné kompetence a na druhé straně ještě navíc drze na komisi útočí. To je skutečně ostuda. Paní Björk. Děkuji. Situace během této zimy je naprosto nelidská. Lidé umrzají. Umrzají eh, v táborech a to je rok 2017. Eh, došlo k tomu proto, že jsme učinili jako politici špatná rozhodnutí. Ale jaká je to Evropa? Eh, je zde obrovská černá díla, díra. Uzavíráme své hranice. Desetitisíce uprchlíků jsou v Řecku nebo na západním Balkáně. A my posíláme lidi, aby kontrolovali na hranice. Ale když se snažíme eh, dělat, nebo když jde o opatření pro uprchlíky, potom eh, neděláme nic. Eh, právě jsme slyšeli, že to, co se děje, je nedostatečné. Teď čelíme katastrofě a já žádám komisi, aby požádala členské státy, aby jednali. Nemůžeme se eh, jenom schovávat. Je třeba, aby ti, kteří jsou ochotní jednat, aby skutečně jednali. Je třeba, abychom měli eh, nouzové přemístování, aby nedocházelo k takovým problémům na ostrovech. Pani z Argentiny, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. 18 eh, minibusů tři eh, postele, skladací postele, eh, několik eh, matrací, dek, prostěradel a několik tašek pro plných výbavě, výbavy. To jsme dali Řecku, abychom s nimi abychom jim pomohli. Eh, to je nouzová pomoc, eh, kterou jsme eh, Řecku poskytli. Poskytli v situaci, za kterou jsme částečně odpovědní. Měli jsme, máme tisíce ehm, uprchlíků, kterým bylo slíbeno, že budou přemístěni eh, v dohledné době, ale k ničemu nedošlo. Eh, Nizozemsko a další eh, země přemístování odmítají. Tito uprchlíci skutečně celý, čelí nelidským podmínkám, čelí sněhu a zimě. Ta situace je naprosto šokující ta situace, v jaké uprchlíci jsou. A my naprosto nic neděláme. Kyria Pan Sinadinos, jedna minuta. Vážená paní předsedkyně, my se často říkáme, že jsme humanisté zde eh, v Evropském parlamentu. Hovoří se také o problému uprchlíků a nelegální migrace. Ale tito humanisté často zapomínají o tom, že hovoříme o lidech v Řecku jsou eh, lidé, eh, kteří jsou nezaměstnaní, nemají co jíst, nemají elektřinu, nemají čím topit. A tedy ten humanitární postoj, ten by měl být eh, otevřen všem stejně. Také oni si zaslouží podporu. A žádný politik, žádná vláda nemá právo se eh, soustředovat pouze na osudy migrantů a nestarat se o osudy Evropanů. My v podstatě nejsme schopni eh, řešit eh, problémy našich občanů a pokud tak bude pokračovat, eh, nemáme potom důvod pro naši politickou existenci. Je tady pro vás modrá karta od pana Gerence. Přijímáte? Počkejte. Pane Synadinosi, přijímáte? Poslouchejte mě. Přijímáte modrou kartu? Ano, přijímá. Prosím. Mikrofon, prosím, pane Garenci. Mikrofon. V pořádku. Děkuji. Já jsem si právě vyslechl ten váš projev. Vy stavíte migranty proti uprchlíkům. Nemyslíte si, že musíme zajistit lidské zacházení obou? Μπορεί να συμφωνούσα σε αυτό που λέτε, εάν... Já eh, mohu souhlasit s tím, co e, říkáte vy. E, v podstatě e, de facto tomu, co tady říkáme, tady by měly následovat také činy a opravdu hovoříme o dvou různých kategoriích lidí. Slovo má paní Jiménez Beseril na minutu 30. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři, za vaši empatii vůči těm, kteří prožívají nouzovou situaci v celé řadě evropských eh, lokalit. Mě bolí, když vidím, jak eh, někteří lidé, kteří prchají před eh, válkou, tady trpí zimou. Nejedná se jenom o to, že zde máme těla zmrzlých dětí, ale také naše srdce nejsou schopna se někam posunout. Já jsem v létě byla na Lesbosu a v Aténách a tam jsem eh, zjistila, že v těch stanech eh, trpí hrozným horkem a dnes eh, titéž uprchlíci ve stejných stanech budou prožívat hroznou zimu. Ta situace je skutečně dramatická a dramatická také musí být naše žádost. Musíme zabránit tomu, aby se děti nakazily a umřely na chřipku je třeba věnovat humanitární pomoc Řecku a jeho ostrovům. Včera to bylo horko, dnes je to chlad a co to bude zítra. Musíme mít zjednodušený azylový systém, který otevře legálně bezpečné cesty pro přístup do Evropy, aby se nemuseli lidé obracet na převaděče, které nemají, kteří nemají žádné, neberou žádné ohledy. Řecko se stalo takovou dírou, kde lidé žijí bez jakékoliv naděje. A musíme se zaměřit na ty nejzranitelnější. 10% z nich tvoří mladiství bez doprovodu. Ti potřebují ochranu, potraviny a psychologickou podporu, protože žádné dítě nemůže žít daleko od svého domova s chladem nejen kolem sebe, ale také v srdci. Děkuji. Pan Moraes. Děkuji, paní předsedkyně. V příštích dnech eh, eh, spolu s předsedou eh, pro výboru INDA pojedeme na cestu a inspekční cestu, která opravdu zjistí, jak to tam vypadá. Eh, myslím, že eh, přesto, že jsme tam ještě nebyli, víme, že je tam velké utrpení a je to dáno eh, problémy, které tady existují už nějakou dobu. Je to v celé Evropě. My, kdo jsme byli v Jordánsku a v Libanonu, víme, že problém s uprchlíky je po celém světě ale eh, v roce 2017 eh, nemůžeme připustit situaci, eh, kdy budou v Evropě uprchlíci umírat mrazem. Tato prostě není přípustná situace. My jsme se zabývali problémem relokací, víme, jaký je tam kontext. A já mám tady otázku pro pana komisaře, který na tom tvrdě pracuje. Ano, já vím, já nikdo o tom nepochybuje, ani o vašich motivech, ale moje otázka na vás je, v této nouzové situace, co více můžeme udělat? Protože to, co jsme se vyslechli na výboru Libe minulý týden, eh, tato situace opravdu není udržitelná. My prostě můžeme něco více v příštích týdnech. Prosím, dejte nám analýzu, co by to mělo být. Děkuji, pane Jakovčič. Děkuji, paní předsedkyně. Řecké ostrovy jsou dějištěm situace, které je více než dramatická a my si musíme přiznat, že politika zde selhala. My jsme selhali nevíme, snad, nevíme snad, že po létu přichází podzim, po podzimu eh, zima a v zimě mrzne a sněží. Ano, máme zde čtyřiroční období. Eh, jaká je nyní situace v Srbsku? Velmi dramatická. V hlavním městě, uprostřed Bělehradu, se pohybují velké počty uprchlíků a migrantů. My musíme pomoci Srbsku, musíme pomoci Bělehradu jako městu. Musíme udělat všechno pro to, aby se si situaci okamžitě pohnulo. A je třeba, abychom eh, byli velice obezřetní, pokud se týče otvírání západobalkánské cesty. Dnes situace na Balkáně není dobrá. V podstatě to tam vaří a situace je taková, že narůstá napětí a příchod dalších uprchlíků by to mohlo jenom zhoršit. Já vím, že je to těžké takto říci, ale prostě taková je skutečnost. Děkuji, pan Krysogonos, na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Dnešní debata o uprchlících, kteří eh, trpí Eh, mrazivým počasím je dobrou příležitostí, abychom se přihlásili k solidaritě a ohlásili zesílení solidarity. Dá se říci, že eh, dnes eh, schopnost fungování našich státních mechanismů a schopnost přežití migrantů je podrobená těžké zkoušce. Eh, musíme se tím zabývat. Ukazuje se, že eh, většina osob sice už dostává materiální pomoc a že je k dispozici i více personálu, ale eh, bohužel eh, počasí eh, tyto mechanismy vytěžují na maximum, takže je třeba pomoci více těm regionům, které jsou postiženi tímto chladným počasím, v podstatě přírodní katastrofou, můžeme říci. Je zde pro vás zelená karta? V roce 1900 96, když vstoupila v platnost eh, dohoda mezi EU a Tureckem, eh, tak eh, se vlastně uprchlíci zastavili tam. Věděli jsme, že polovina už jich měla být přerozdělena, ale tak se nestalo. Turecko také dostalo 200 milionů z Evropského fondu pro naléhovou pomoc, aby se z toho stalo něco permanentního. Co udělala řecká vláda? nedostala těch 200 milionů a mělo tam 67 tisíc uprchlíků. Je možno udělat spoustu věcí, když máte tedy ty evropské závazky. Děkuji. To posolstvo? To posolstvo 200 εκατομμυρίων, στο οποίο αναφερθήκατε, No, eh, těch 200 eh, milionů, o kterých hovoříte, to je velmi malá částka když uvážíme, kolik je tady eh, lidí. Je to více než 60 tisíc lidí. A eh, když si uvědomíme, eh, v jakých geografických podmínkách se nacházejí, prostě kolik lidí na jak malé ploše, tak to je opět, to skutečně není dostatečná pomoc. Uh, Děkuji. A nyní eh, za EPP eh, e pan Daniel eh, Buda na minutu a půl. Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, migrace se stala pro Evropskou unii bolestnou realitou a bohužel se nám nepodařilo najít efektivní řešení, jež pomocí by se dalo všechno zvládnout. Navzdory eh, toho, že máme šengenský prostor, eh, členské země nezajistily dostatečně svou hranici. Eh, my jsme měli v roce 2015 téměř 2 miliony nelegálních překročení hranice a bylo to tak v roce 2015, podobně 2016. Dnes je to celkem eh, podobné. Eh, lidé, kteří eh, prchají například z pouštních oblastí, se dostávají do přírodních podmínek, které jsou ještě horší, než co kdy viděli. A je to samozřejmě zátěž i pro místní obyvatele. Já osobně jsem byl v táboře v Kale, eh, než eh, byl vyklizen. A to bylo skutečně místo, eh, které bylo výrazem utrpení a naší bezmoci. Teď je třeba se solidarizovat s těmi, kdo jsou v potížích. Nezapomínáme ovšem na jednu věc. Eh, uvnitř Evropské unie je veškeré řešení dočasné. Finální řešení je mimo Evropu, eh, prostě v bezpečnosti v jiných zemích. Děkuji. Eh, <clears throat> Děkuji. A nyní paní Elena Valenciano. Minuta. Děkuji, pane předsedo. Já mám velkou důvěru v pana komisaře a myslím, že vynakládá veškeré možné úsilí. Také vkládám velké naděje do malckého předsednictví. Myslím si, že malcké předsednictví velmi citlivě reaguje na tuto otázku. Všichni kolegové říkali, a je to pravda, že jsme vytvořili takové právní a lidské vákuum, limbo pro tisícovky lidí a někdy toto limbo zmrzne a dosáhne vysokých teplot a to se prostě bude stávat. Tak proč nezasáhneme alespoň na našem vlastním území a proč neodvezeme z řeckých ostrovů všechny ty, kteří jsou v tom ledovém limbu? Stává se to pastí, pastí, jak říkala jedna z mých eh, kolegyň pro ženy, děti, staré lidi, kteří nemají žádnou zodpovědnost za svou situaci a naopak mají právo na mezinárodní ochranu. A my jsme je opustili, za to jsme zodpovědní. Jsme zodpovědní za politická rozhodnutí a za neúčinnost eh, našeho řízení. A dívám se spíše tedy na malcké předsednictví, které právě začíná. Trvejte na radě na tom, že je nutno, aby začala jednat, aby ministři začali jednat, aby tato debata se stala debatou naděje a ne bez naděje. Děkuji. Paní poslankyně. A teď paní poslankyně Eli Schlein. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, před pár dny jsem viděla video, které v mori na Lesbosu natočil jeden žadatel o azyl. Stovky lidí, kteří museli spát v nevytápěných stanech, pod sněhem, chybí jim jídlo, chybí jim lékařská péče. Samozřejmě, za takovéto situace to, co říkáte, je nedostačující. Musíte to navýšit a musíte kontrolovat, jakým způsobem se používají prostředky komise, aby se okamžitě zajistily humánní, lidské, životní podmínky. Mnohé nevládní organizace upozorňují na závažnou situaci v jiných oblastech Řecka, také v Srbsku, kde více než tři tisíce lidí žije v opuštěných budovách v teplotách minus 20 stupňů. UNHCR hovoří o tom, že je nutno přesunout tyto osoby na pevninu. E, to přesídlení je zastaveno na 12%. Co uděláte, abyste to urychlili? A měl by se také aktivovat e, mechanismus e, civilní evropské ochrany, který už byl v roce 2015 aktivován. Není přijatelné nechat lidi na mrazu, především ty, kteří usilují o mezinárodní ochranu. Děkuji. Děkuji. Paní Schlein. A nyní paní poslankyně Linda McEvan. Děkuji, pane předsedo. A kolegové Claude Moraes a další hovořili o všem tom utrpení. A víme, že nevládní organizace poukazují na to, že ubytování lidí je nedostatečné zlehčující. Také na balkánské cestě je tam celá řada nedoprovázených dětí. A v Bělehradě eh, žije asi 300 nedoprovázených dětí ve skvotech. Musíme s tím něco udělat. A Elena Valenciano hovořila o limbu. A co musíme v tomto limbu udělat? Musíme eh, se pokusit usnadnit eh, lidem životy. Jeden ze způsobů, jak to udělat, je aby ehm, lidé dostali určité vouchery, aby eh, na ně mohli, za ně mohli dostávat potraviny eh, či polévku. Eh, můžeme jim tak umožnit, aby si mohli nakoupit místní jídlo. Takže by mě zajímalo, zda v tomto směru něco podnikáte. A také eh, pokud jde o vzdělávání dětí. Celá řada dětí nemůže se vzdělávat na útěku. Já vím, že je to eh, vaše priorita, pane komisaři, také malské předsednictví s tím chce něco dělat. A já vím, že situace Řecka není jednoduchá. Moje země neudělala vůbec nic a vůbec neudělala tolik, co Řecko. Já si myslím, že my musíme držet pohromadě a řešit tuto nouzovou situaci a poté eh, řešit všechny ty politické otázky. K těm se budeme muset vrátit. Thank you. Děkuji. A nyní postup Catch the Eye. Přihlásila se spousta lidí, ale všichni poslanci, kteří chtějí dostat slovo, slovo dostanou. Jako první paní poslankyně Michala Šojdrová, prosím.

A nyní pan poslanec Nikola Kaputa, prosím. Děkuji, pane předsedo. V Bělehradě jsou tisíce lidí zablokovány v chladu a hrozí, že umrznou. jsou v neobydlených domech, hledají o humanitární ochranu eh, v Evropě a Evropa odpovídá tím, že se snaží zastavit eh, tok těchto zoufalců. Evropská unie reaguje tak, že už eh, neplní mezinárodní normy, které zajišťují právo na humanitární ochranu. Ten, kdo porušuje lidská práva, je tí, není vůbec žádným způsobem potrestán. A tato část Evropy, která odsuzuje ženy a děti k smrti, to není Evropa, kterou bychom chtěli. Je čas jednat, abychom okamžitě pomohli těmto davům lidí a abychom skoncovali s tím cynickým postojem některých členských států, pokud jde o migrační politiky. Děkuji. Děkuji, pane poslanče Kaputa. A teď prosím pan poslanec López Aguilar. Děkuji, pane předsedo. Komise Maltské předsednictví, když na konci každého semestru předsednictví se sejde rada, dělá to proto, aby vlády členských států hovořily mezi sebou, ale když přijdete sem do Evropského parlamentu, tak to není jen kvůli dialogu, ale také, abyste si vyslechli, že naše občan, naši občané jsou rozhořčeni tváří v tvář této zimě, této polární zimě, eh, kdy uprchlíci trpí eh, v táborech. Vy jste v první linii zažili ten tlak, ten migrační tlak. My jsme to špatně označili jako uprchlická krize. Vy jste zažili ten humánní aspekt této krize, která už od roku 2008 je velmi špatně řízena. Je nutno, aby členské státy začaly plnit své závazky, pokud jde o přesídlení, ale především je nutno, aby se odblokoval azylový balíček eh, a vízový kodex a aby konečně byly otevřeny legální cesty přístupu do Evropské unie pro žadatele o azyl. V závažné humanitární situaci potřebujeme humanitární víza, humanitární koridory. Maltské předsednictví Promluvte se svými kolegy z rady, s vládami Evropské unie. Musíme mít odpověď, která bude humanitární. Bude to humanitární odpověď na to, co jsme špatně nazvali humanit- uprchlickou krizí. Děkuji. A nyní paní poslankyně Cecilia Kienge. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, my žádáme naléhavý zásah, aby se zajistila nouzová pomoc tisícovkám migrantů a žadatelů o azyl, kteří jsou v obtížných podmínkách kvůli klimatickým podmínkám, kvůli mrazu a sněhu v Evropě. A pře- přesto všechno to bylo předvídatelné. Mohli jsme jednat včas, ale přistupovali jsme k tomu vždycky tak, že to budeme řešit potom naléhavě. A tak toto nejde. Musíme mít střednědobé i dlouhodobé programy tento nový nástroj humanitární pomoci na evropské půdě nám pomůže začít jednat rychle, protože zpoždění už nejsou přijatelná. My musíme být tam, kde lidé trpí, kde nás potřebují. Je nutno, aby komise mohla začít rychle jednat eh, i s členskými státy, aby mohla překonat ten egoismus členských států. Jedná se o záchranu lidských životů, ne o stavění zdí. Solidarita a lidský život, eh, to jsou věci, které jsou na prvním místě. Solidarita nemůže být flexibilní. Děkuji. Děkuji. A nyní Julie Ward, prosím. Colleagues. Kolegové, eh, zatímco někteří se zde zabývají eh, politickými handly, a se ideály prodávají těm, kdo dají víc, e, tak e, my e, tady se bavíme také o co si Brexitu, ale přitom lidé mrznou v Evropě. Ti, kteří prchají před válkou, zde nyní jsou chyceni na řeckých eh, ostrovech, které jsou pod sněhem, nebo vyhánění eh, z Balkánu eh, úřední silou. Takže oni nyní opravdu umírají zimou. Agentura pro uprchlíky OSN Eh, naléhá na evropské vlády, aby pomohly těmto uprchlíkům a my eh, tyto výzvy opakujeme neustále a přesto to někteří nečiní, ať se stydí já bych doporučila kolegům, aby všechno mohli dělat všechno i osobně, co je možné, eh, darovat místním eh, charitám eh, a tak dále. My potřebujeme humanitární podporu a jestliže vlády odmítají konat, tak to musí učinit samotní občané a já, vám děk, já jim děkuji za jejich soucit v mém volebním okrsku lékaři, zubaři, eh, řemeslníci, mládežníci, všichni pomáhají uprchlíkům. Děkuji. Děkuji vám. A nyní paní poslankyně Silvia Costa, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem dnes eh, velmi vysoce hodnotila vystoupení premiéra Muskata i pana ministra Borga. Já si myslím, že je skutečně důležité dát prioritu otázka migrace. Říkám to jako italka. Já hodně očekávám od vašeho předsednictví. Očekávám také, že se komisař Silenides zapojí. Už o tom také hovořil. Všichni si uvědomujeme, že naléhavě musíme něco změnit. Řecká vláda nedokáže zasáhnout v otázkách zcela bezprecedentní humanitární krize. Je nutno těch 15 tisíc uprchlíků převést na pevninu. To je věc, kterou potřebujeme, ale také musíme mnohem tvrději přistupovat k zemím, které nemají nebo nepřijaly ty kvóty uprchlíků, které jim byly vytýčeny. My jsme pro sankce, pro ekonomické sankce. Žádáme také, abychom do toho zapojili své svědomí. Není možné, že včera italská pobřežní hlídka řekla, že záchrana životů na moři je povinností tak to přece musí být povinností i napevněně. Není přijatelné, abychom tady měli dvojí měřítko. Evropa musí jít příkladem a ne, jako je to v současné době. Děkuji. Pan poslanec Mikiadis Krikos. Provedr. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, kdybych hovořil jménem řecké vlády, řekl bych, že, že eh, by měli tedy eh, dávat eh, peníze těm, kteří umírají na ulici, ale tady nejde o to, že by nebyl dostatek peněz. Na ostrově miznou lidé, protože nefunguje státní zpráva a protože se v ní ztrácí peníze. Situace na ostrovech je také důsledkem toho, že se neplní dohoda s Tureckem. Už od března zde čekají lidé na azylová řízení, aby na jejich základě mohli buď to pokračovat dál do Evropy nebo zpět do Turecka. A skutečně je to zatím jenom velice malý počet těch, eh, kteří tímto procesem prošli. Ehm, nám nejde o alibi, nám jde o solidaritu a potřebujeme personál. Děkuji. Eh, e mm, a teď pan poslanec Javi López. Děkuji, pane předsedo. Dnes tisícovky uprchlíků trpí hroznou vlnou chladu na Balkáně, v Řecku. Má to devastující následky. A kromě toho tím trpí kvůli naší, naší nečinnosti, kvůli nečinnosti evropských vlád a institucí. Jsou tam v mrazu, nemají úkryt, nemají ani teplé oblečení, ani potraviny. Tato vlna mrazu způsobila už celou řadu úmrtí napříč kontinentem. A tito lidé utekli ze svých zemí, protože bombardovali jejich domovy. Mnozí z nich přežili nebezpečnou cestu. Stačí připomenout, že ve středozemní moře minulý rok utonulo přes pět tisíc lidí a teď sem přišli a jsou zcela bezprizorní na kontinentu, od kterého čekali, že je přivítá, že je přijme. A někteří z nich tady umřeli kvůli naší nečinnosti nebo nedostatečné činnosti. Měli bychom cítit, že se v nás hnulo svědomí, protože jinak kde je duše Evropy? Nemůžeme to tolerovat eh, už kvůli důstojnosti, kvůli spravedlnosti. Okamžitě musíme použít nouzový fond, musíme aktivovat všechny mechanismy za podpory národní vlády, abychom skoncovali s následky tohoto mrazu, abychom zabránili úmrtím a především utrpení těch, eh, kteří očekávali, že tady před válkou najdou útočiště. Muchas gracias. Eh, Děkuji. A nyní paní poslankyně Izaskun Bilbao Barandika, prosím. Děkuji, pane předsedo. Musíme uplatnit nouzová opatření, abychom řešili tu vlnu mrazu, ale sázíme na globální reakci, na krizi uprchlíků. Musíme plnit eh, přijímací legislativu, musíme pracovat na integraci a vytvořit eh, bezpečné postupy, přístupové cesty a asilová opatření. Právě tyto cesty jsou nejlepší. Solidarita občanů se jasně vyjadřuje prostřednictvím různých eh, iniciativ, místních orgánů a tak dále. Musíme se propojit s tou politickou a občanskou vůlí. Musíme překonat ten odpor, uplatňovat tato opatření. Eh, předseda naší autonomní oblasti svou první cestu do zahraničí věnoval tomu, aby poznal humanitární koridory a také chce, aby se to uplatňovalo ve Španělsku a apeluje na španělskou vládu. Děkuji. Ernest Pan poslanec Ernest Urtasun. Děkuji, pane předsedo. Je opravdu hamba vidět, co se děje v Řecku. Nevím, jestli jsme si všichni vědomi té hruzy, když vidíme, jak Evropská unie nakládá s těmi uprchlíky, kteří si kladou otázku, kde je Evropa. Přece jste věděli, že se to může stát, když máme tolik lidí v limbu bez jakékoliv podpory, tak je jasné, že takové neštěstí se může stát a také se stalo, protože my jako Evropa vracíme uprchlíky do Turecka, chceme, aby sem vůbec nechodili, místo toho, abychom se věnovali jejich důstojnému přijetí. A více než polovina členských států, které přijaly závazky na přemístění uprchlíků, neplní své povinnosti. Španělsko dokonce ani ne 10%, a to je skutečně ostuda. A upřímně chci říct, že když tady dnes někdo hovoří o uplatňování kontroly hranic a dohody s Tureckem, tak to opravdu není úplně vhodný den. Děkuji. Děkuji. A teď za Evropskou komisi pan komisař Christos Stylianides, prosím. Thank you so much, my dear colleagues. Mnohokrát děkuji, vážení kolegové, za tuto diskusi. Byla to skutečně bolestná diskuse. Eh, všichni samozřejmě jsme rozrušeni tou situací. Eh, nikdo nemůže být hrdý na tuto situaci. Především eh, kvůli našemu morálnímu rámci. Všichni chceme, aby tito lidé mohli žít v důstojnosti v této bezprecedentní situaci. Chtěl bych využít této příležitosti k tomu, abych zdůraznil, že jako Evropská komise jsme připraveni pomáhat eh, úřadům dotčených zemí to je důvod, proč eh, komisař Avramopoulos byl dnes na Lesbosu v Řecku a hovořil tam s řeckými úřady. Je to důvod, proč já v sobotu pojedu do Srbska, abych tam hovořil se srbskými úřady, abychom tam hovořili o tématech, jako jsou eh, nedoprovázené děti, a abychom tam hovořili také o podmínkách uprchlíků v Bělehradě mimo jiné. Máme různé nástroje financování a jsme připraveni díky ním eh, reagovat na další potřeby. V tuto chvíli mohu říci, že eh, v sobotu v Srbsku vyhlásím eh, další financování, především na podporu našich partnerů na daném místě ve spolupráci se srbskými úřady. Jsme přesvědčeni o tom, že eh, nikdo nemůže zůstat v této zimě, v těchto strašných podmínkách. Naprosto s vámi souhlasím. A jsou to těžké dny pro evropský projekt. Můžeme vyslat poselství našim evropským občanům, že jsme připraveni Eh, věci změnit a poskytnout pomoc těmto zranitelným lidem. Evropští občané chtějí vidět eh, konkrétní kroky, nejenom slyšet slova. Náš úspěch za těchto okolností se bude měřit tím, jak efektivně dokážeme spolupracovat. A já bych na tomto místě chtěl poděkovat vám za vaši podporu. Dnes jsem viděl, že jste připraveni nás podpořit, abychom pokračovali eh, v této nelehké práci. A bez ohledu na tu naléhovou situaci, kterou musíme řešit, nesmíme zapomínat také na dlouhodobější řešení. Vyzývám veškeré další členské státy prostřednictvím malského předsednictví, aby i nadále se snažili přemysťovat větší počty lidí z Řecka. Členské státy by rovněž měly dostat svým závazkům a, a vyslat své experty v přijatelné době. Naprosto souhlasím s tím, co říkal pan Kirkos. Situace je naprosto nepřijatelná. Situace, pokud jde o odborníky na místě. Doposud pouze polovina odborníků, kteří byli, o které bylo požádáno, je přítomná na místě. Dohoda mezi EU a Tureckem je dohoda, ke které mohu říci, že má některé kontroverzní části. Zároveň nám ale umožnila zastavit eh, to nekonečné umírání na moři. Zde bych chtěl ale něco zdůraznit. Tato uprchlická krize není národním problémem. Není to řecký, italský nebo srbský či španělský problém. Je to evropský problém. A jeho řešení je evropskou kolektivní odpovědností. To je důvod, proč musíme trvat na tom, abychom měli společný evropský postoj. A samozřejmě musíme požádat mezinárodní společenství, aby nám pomohlo za těchto těžkých podmínek, protože je to také celosvětový problém. Jde zde o celosvětovou odpovědnost. Chtěl bych se soustředit na některé otázky. Naprosto souhlasím s Lindou s tím, co říkala. Na místě jsem viděl, že je nutné poskytnout důstojnost uprchlíkům. A proto je to jedna z mých priorit v Řecku společně s ubytováním, eh, vzděláváním a zvláštní péčí pro nedoprovázené um, děti. Ale zásadní je také důstojnost těchto lidí. To je velice důležité pro uh, všechny, kdo se stanou uprchlíky. Znám to ze své zkušenosti a souhlasí se mnou také moji spolupracovníci. Uh, říkají, že je to mnohem efektivnější než jakýkoliv jiný přístup. Zároveň systém voucherů podporuje rovněž e, místní ekonomiku. Je to velice efektivní systém. A v Řecku nebo v Turecku jsme eh, rozvinuli také podobný projekt eh, pro milion uprchlíků ze Sýrie. Veřejně eh, byla, byl vyhlášen přechod k tomuto systému voucherů do března. My bychom takovýto přechod neměli dále zdržovat. děkuji předsedo Moraesi za vaše přívětivá slova. Jak jsem řekl, eh, finance jsou k dispozici. A chceme eh, podpořit nové ubytování pro uprchlíky. Zároveň chceme podporovat přístup k potravinám pro uprchlíky. A na tom jsme se dohodli také e, s panem Avramopulosem. A každý den potřebujeme hledat nová řešení. Není to jednoduché, nicméně děláme všechno pro to, abychom situaci co nejlépe vyřešili. A myslím to skutečně vážně. Dále by se chtěl soustředit ještě na jednu věc. Zmínili jste otázku a přemístění uprchlíků e, z egejských ostrovů na kontinent. A proběhlo mnoho jednání s řeckými úřady a domluvili jsme se, že eh, budou eh, přemístěni při nejmenším eh, ti nejzranitelnější, tak abychom se vyhnuli zhoršení situace. Chtěl bych říci, že na řeckém kontinentu dokážeme tuto bezprecedentní situaci řešit. celá řada uprchlíků, kteří jsou, byli v nevhodných táborech, už byli eh, převezeni eh, do eh, na lepší místa ehm, v okolí Soluně a v dalších oblastech. A pokud se nám podaří zavést to schéma voucherů do března a pokud se nám podaří přemístit více uprchlíků z egejských ostrovů na pevninu, myslím si, že situace se zlepší. Ještě jednou a mnohokrát děkuji za vaši podporu a také za vaši pomoc v těchto velice těžkých podmínkách. Děkuji vám, pane komisaři za váš velmi zajímavý projev. A nyní jménem rady pan ministr Einborg. Děkuji vám. Děkuji vám, dámy a pánové. Jako předsednictví si uvědomujeme obtíže a podmínky, jimž čelí uprchlíci a imigranti. Řecku a také v Srbsku. Myslím, že Evropská komise eh, už zmínila opatření, která se přijímají, zdroje dané k dispozici a my jako předsednictví budeme činit vše, co je v našich silách, aby tento vývoj pokračoval, abychom ho měli neustále v hledáčku v zájmu uprchlíků a migrantů. Oni konec konců se nevydali do Evropy jenom tak z plezíru, ale jsou tady protože prchají před válkou a popravami ve svých domovských územích. Chtěl bych připomenout, že naše země, jak to eh, někteří z vás zmínili, má zkušenost eh, s tímto fenoménem. Eh, v posledních několika letech jsme to zažili z první ruky a na vlastní kůži. Možná, že v institucích eh, takovéto debaty dříve neprobíhaly, ale my velmi dobře víme, jaká je situace ve skutečnosti. Den za dnem čelíme situacím, kdy je třeba zachraňovat eh, tonoucí na moři, přijímat je a integrovat je do našich společností. Eh, náš eh, premiér to dnes dopoledne řekl jasně. V radě je třeba zesílit úsilí o to, aby především se naplňovalo to, na čem se dohodneme. Eh, někteří z vás hovořili o relokacích a myslím, že je třeba, abychom eh, se soustředili na země, které neplní své kvóty, hm, tak eh, zaměřit se tedy na to, jak by tyto země mohly dělat více. Ovšem samozřejmě musíme účinněji chránit hranice. A musíme to, na čem jsme se zhodli skutečně naplňovat. My opět eh, jsme eh, nabídli platformu, před 14 měsíci jsme hostili summit eh, pro migraci a v této souvislosti se tady u nás sešli zástupci z Evropy a z Afriky. A v příštích dnech se odehraje setkání na nejvyšší úrovni, aby eh, se vyhodnotilo, co se od té doby skutečně podařilo vykonat. Je třeba také investovat, aby eh, ta nelegální část eh, celého problému se potírala zejména v Africe. My určitě budeme usilovat o další pokrok, abychom ukázali, že jsme schopni eh, se rovnoměrně podělit o zodpovědnost. Na tom budeme jako předsednictví pracovat a budeme pokračovat v dialogu se zeměmi, abychom pokročili v oblasti lepšího sdílení našich zodpovědností. Já vám děkuji za pozornost a děkuji vám za tuto příležitost podělit se s vámi o naše stanoviska. Doufám, že to tak bude pokračovat v příštích měsících. Děkuji, děkuji, pane ministře, za vaše vystoupení a za účast v této důležité a významné a potřebné debatě. A nyní